Thank you, thank you very much uh, for... Děkuji za vaši účast. Zahajuji naši schůzi, nejprve přijetí pořadu jednání. Pokud nikdo nemá žádné námitky, tak ho považuji za přijatý. Žádná oznámení nemáme, takže můžu přejít k bodu číslo 3, informace o probíhajících eh, interinstitucionálních jednáních, takže vám můžu dát aktuální informace. To první se týká crowdfundingu. Druhý trialog se konal 6. listopadu a Rada a parlament vedli jednání o úrovni harmonizace roli ESMY v rámci pro crowdfunding, prahových hodnotách pro individuální projekty, které mají být financovány s platformem a rozsah působnosti nařízení. Došlo k pokroku, ale je potřeba dále o těchto věcech diskutovat, takže třetí trialog je naplánován 25. listopadu. Dále jde o rámec pro udržitelné investice, trialog byl také 6. listopadu. Strany jednání si měnili názory o interakcích podle mezi tím nedávno přijetým nařízením o zveřejňování informací a návrhu taxonomie. Zvláštní zájem se týká definice účastníka finančního trhu a finančního produktu potom dál načasování těch aktů na druhé úrovni a zahrnutí sociální dimenze. Diskuze potom pokračovala o články 1, o 2, to jsou definice, a 3, kritéria pro ekologicky udržitelné ekonomické aktivity a článek číslo 4, použití kritérií pro tyto ekonomické aktivity a jednací strany se eh, dohodly, že články 5 až 12 budou Eh, projednávány na technické úrovni a příští trialog se bude konat 20. listopadu. Další bod na našem programu je schválení zápisu naší schůze s schůzí 4. a 5. listopadu. Pokud eh, nikdo nic nemá, tak je považuji za schválené. A teď se dostáváme k bodu číslo 5, což je ekonomický dialog a výměna názorů s Mariem Sentenem, prezidentem Euroskupiny, kterého tady vítám pro pravidelnou výměnu názoru. V tom předchozím legislativním období se vedly tyto ekonomické dialogy každé dva roky, a to vždy na jaře a pardon, každé, každé poletí a to vždy na jaře a na podzim. Poslední ekonomický dialog se konal 20. listopadu 2018. Pan Centeno se také účastnil parlamentního týdne v únoru tohoto roku. Eh, jinak na jaře ten ekonomický dialog neproběhl vzhledem k tomu, že eh, v té době byly volební prázdniny a dnešní schůze tedy může posloužit jako příležitost eh, probrat probíhající práce na euroskupině týkající se doporučení Rady pro eurozónu, ale také provádění Country Specific Recommendations na rok 2019 a také bude příležitost si vybilancovat probíhající práci na dokončení Slovenské a měnové unie, včetně bankovní unie. Takže pane Senteno, máte slovo. Paní eh, předsedkyně, vážení členové tohoto výboru, dámy a pánové, pro mě je velkou ctí, že se mohu znovu eh, eh, tady diskutovat na výboru Ekon. Je to moje první přítomnost na tomto výboru po volbách, takže mi dovolte, abych vám pogratuloval ke zvolení a také paní předsedkyně vám k tomu, že jste byla jmenována předsedkyní tohoto výboru. Těším se na dnešní velmi užtečnou výměnu názoru, ale i v nadcházejících měsících. Nejprve chci mluvit o hospodářské situaci a mixu politik a potom chci pokračovat prohlubováním hospodářské měnové unie a na závěr chci říct několik slov o institucionálních záležitostech. Nejprve hospodářská situace. Posledních šest let zažívá eurozóna kladný hospodářský růst, ale úroveň ekonomické činnosti se v posledním roce začala zpomalovat. Naše ekonomiky musí fungovat v nejistém prostředí a čelí rizikům, které jsou do značné míry externí a politická. To znamená, že se nám relativně úspěšně podařilo napravit zdroje rizika v eurozóně v posledních šesti letech, ale to neznamená, že můžeme usnout na Vavřínech. Po té, co ekonomika přidala více než 11 milionů pracovních míst a dosáhla šesti po sobě jdoucích roků hospodářského růstu, i nadále musíme pokračovat eh, zaváděním reform a musíme se postarat o to, aby reformy byly inkluzivnější a aby se promítly do reálné ekonomiky. A není překvapením, že stávající nejistota se týká, má negativní dopad, je týká se zejména výroby. Poslední prognoza Evropské komise nepředpokládá, že by mělo dojít k recesi ani na té globální, ani na úrovni jednotlivých zemí. Sektor služeb a pracovní trhy jsou velmi odolné, ale vedlejší dopady samozřejmě není možné úplně vyloučit. Nechci eh, Eh, strašit, ale myslím, že musíme eh, pokračovat eh, v tomto úsilí a musíme sledovat všechny hospodářské trendy a trendy na pracovním trhu. A pravidelná výměna názor ukazuje, že vzniká koncensus v tom smyslu, že členské státy by měly v případě recese koordinovat své politiky, aby se vyhnuli cyklické recesi. Protože pokud dojde k poklesu, tak bychom neměli dělat stejné chyby jako v minulosti, neměli bychom se uchylovat k úsporným opatřením. Je potřeba předjímat eh, vývoj na trhu a je potřeba rozlišovat, jakým způsobem eh, budou eh, reagovat členské státy fiskálně. Je potřeba zohlednit manevrovací prostor, který členské státy mají. Neměli bychom bakovat ty chyby v minulosti. Tam, kde to bude možné, bude potřeba se snažit přizpůsobit, pokud vzniknou nějaká nebo se objeví nějaká rizika. Eh, zpomalení v našich diskuzích členské státy identifikovaly reformy, investice do vědy a výzkumu a do boje proti klimatickým změnám jako prioritu, která by mohla posílit hospodářský růst. Abychom těchto cílů mohli dosáhnout, tak musíme vytvořit vhodné institucionální prostředí. Takže mi dovolte, abych eh, zohlednil naši práci v posledních dvou letech a začnu nejprve rozpočtovým nástrojem pro konkurenceschopnost a konvergenci. Zkrátka BIC, jak tomu říkáme, je eh, pravděpodobně ta poslední část eh, hospodářské a měnové unie. V červnu a v říjnu jsme se dohodli na hlavních rysech tohoto nástroje a jakým způsobem bude financován. Jde o to, jak podnítit nebo stimulovat konvergenci a konkurenceschopnost. Co je na tomto nástroji nejdůležitější je, co by se co by z toho mohlo vzniknout, ale také, co to zahrnuje. Jde o to, že eh, tím se má posílit rámec pro hospodářskou koordinaci, jde o to, aby chom podnítili konvergenci a konkurenceschopnost jednotlivých členských států, eh, ale samozřejmě z toho budou mít prospěch všechny státy a všichni občané v eurozóně. Není to nástroj stabilizace, aspoň to tak není zamýšleno, ale jeho cílem by mělo být sladit naše ekonomiky a tím pádem eh, oslabit eh, výhrady se stálých přesunů rozpočtových prostředků z bohatších k chudším. Jak to také řekl ve svém závěrečném projevu na rozloučeno Mario Draghi před několika týdny, eh, žádný rozpočet nikdy nezačíná stabilizací. BIK je ale odlišný od dalších rozpočtových nástrojů a to zejména pro svou větší flexibilitu a zvláštní systém řízení. Prostředky budou orientovány směrem projektům, které reagují na každoročně stanovené priority v eurozóně a kromě toho bude také možné distribuovat flexibilně mezi jednotlivé státy. BIC by měl také přispět k stabilizaci investic tím, že umožní státům snížit svou míru financování v případě krizí a bude ještě potřeba dohodnout, jaký bude celkový objem tohoto nástroje asi Eh, eh, je asi běžné, že v úvodní fázi to bude velmi skromné, eh, skromný nástroj. Finské předsednictví začalo legislativní práci na dvou relevantních nařízeních a většina států chce dosáhnout rychlo pokroku tak, aby tento program byl operativní od roku 2021 a já samozřejmě v těchto věcech počítám s vaší podporou. Ten, eh, ta závěrečná podoba bude samozřejmě kompromisem, ale to je eh, samozřejmé v demokracii a jak víme, tak tady jsme v parlamentu, což je eh, stělesnění evropské demokracie. A na závěr chci říct, že jsem přesvědčen, že zavedení tohoto nástroje nám umožní také lépe strukturovat a načasovat naše neformální výměny názorů Samozřejmě o tom můžeme dál diskutovat. Teď mi dovolte, abych řekl pár slov o dalších oblastech, kde došlo k pokroku a kde se podařilo posílit odolnost hospodářské a měnové unie. Nejprve chci říct, že Euroskupina v červnu dosáhla dohody o revidované smlouvě ESM. To by mělo znamenat širší a efektivnější využívání ESM. Tyto eh, nástroje předběžné opatrnosti budou Eh, dostupnější a budou hrát silnější roli v těch programech eh, přizpůsobování nebo adaptace, které také posílí eh, naše úsilí v oblasti prevence krizí. ESM také nabídne pojistku pro SRF, což je pořád ten poslední chybějící článek bankovní unie a my doufáme, že se podaří tyto práce dokončit do roku 2020. A dovolte mi, abych se zmínila bankovní unii. Tady jsme pracovali na technické úrovni, na evropském systému pojištění vkladů, abychom vytvořili půdu pro dosažení dohady, která je teď podle mě na dosah. Rozhodli jsme se k tomu přistoupit holisticky a diskutovat o EDIS, o tomto systému, jako v kontextu eh, širší bankovní unie. Kromě tohoto pojištění vkladu to zahrnuje také nástroje, které by měly zabránit Eh, eh, zabránit finanční fragmentaci. A v loňském roce také Euroskupina vytvořila skupinu na vysoké úrovni, eh, která by se těmito tématy měla zabývat a já jsem přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout pokroku pouze pokud budeme vyjednávat o všech těchto prvcích současně zase v duchu kompromisu. A v tomto ohledu byla také velmi důležitá iniciativa Německa na začátku tohoto měsíce, která ledla k velmi konstruktivní diskuzi a k změně atmosféry eh, v jednáních o tomto tématu. Očekávám také od nové komise eh, impuls a samozřejmě také od Evropského parlamentu. Myslím, že teď se dostáváme k čím dál tím blíže k vyjasnění harmonogramu pro politické diskuze o tomto společném systému pojištění vkladu. Probíhající práce v oblasti prohlubování hospodářské a měnové unie také jasně dokazuje, že státy eurozóny si zvolili cestu další rozumné integrace. To je velmi ujišťující známka také v době, kde podpora pro evropské instituce, zejména pro euro, je na nejvyšší úrovni, ale jak víme, zrůstá populismus a mezinárodní vztahy se vyznačují čím dál tím více konfrontačním tónem. Další kroky na zajištění eh, svrchovanosti eurozóny v ekonomické a finanční oblasti jsou velmi naléhavé a to si myslím, že je také výsledek eh, květnových voleb do evropských institucí. Euroskupina také platí, eh, věnuje čím dál větší pozornost transparentnosti. V roce 2016 jsme svolili se zveřejňováním pořadu jednání Euroskupiny, ale také naše jednací dokumenty a naše závěry, kterým říkáme zhrnující dopisy. A nyní je na řadě přistoupit k dalším dodatečným eh, opatřením, které by měly eh, samozřejmě, ale také reflektovat, eh, že jsme spíše neformální institucí. Inicioval jsem, aby jsme přistoupili k dalším opatřením a sice zveřejňovat data našich jednání a jednání našeho přípravného orgánu EVG a chceme také e, více zveřejňovat dokumenty, které souvisejí s naším jednáním. A na závěr chci říci, že se musíme zabývat také otázkou jmenování členů do správní rady ECB nebo rady guvernéru ECB. Je to velmi důležitá otázka. Já jsem si vědom toho, že Evropský parlament o to má velký zájem a že by měl vzniknout seznam, užší seznam kandidátů. Já chápu důvody, které k tomu vedly, ale jak víme, ten proces výběru je specifikován ve smlouvách a zahrnuje také velmi jasné pořadí těch jednotlivých kroků. Není tady podle mě žádný prostor pro improvizaci. Já jsem se rozhodl přistupovat velmi transparentně ke, ke kandidátům, kteří jsou předkládáni jednotlivými členskými státy eurozóny které jsou ehm, předkládány ehm, těsně před tou stanovenou lhůtou. Jsem se také vědom toho, že Evropský parlament zdůrazňuje důležitost rovnováhy mezi pohlavími. Já velmi sdílím eh, tento argument a chci eh, a upozorňuji na to také ve své výzvě o předkládání kandidatur. Jsem optimistou, eh, doufám, že české státy toto eh, téma vezmou velmi vážně v eh, budoucích nominacích. Myslím, že už teď se nám daří ve vedení ECB dosáhnout vyváženějšího poměru mezi pohlavími a doufám, že Evropský parlament si toho všímá a že dále tento proces podpoří. Děkuji vám za vaši pozornost. Thank you. Thank you very much. Děkujeme. Děkujeme, pane Senteno, děkujeme moc. A nyní to bude část otázek a odpovědí. Ráda bych vám připomněla obvyklá pravidla, pět minut pro každého poslance, dvě minuty na otázku a tři minuty na odpověď. Takže začínáme za EPP, paní Pereira. Děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, předsedo Euroskupiny, evropští občané nahlížejí na euroskupině jako na jeden z největších výdobytků Evropské unie, takže je zapotřebí, aby se konečně dostavil předseda euroskupiny do Evropského parlamentu a odpovídal na naše dotazy. Zpomalení eh, celosvětového hospodářství, eh, nejistota ohledně výsledku Brexitu vede k tomu, že se opravdu přibližujeme k ekonomickému zpomalování. Vyvstávají tu problémy a je naléhavé, aby zazněly opravdové odpovědi na tyto problémy. Máme problémy s veřejným zadlužením, jsou tu velké rozdíly, co se zadlužení týče, a jsou tu obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi eurozóny. Některé země dosahují eh, nebo nepřesahují těch 50 tady toho racionálního demokracie pro poměřování. Pak jsou tu země jako Portugalsko nebo jiné, které ho značně překračují. A je tedy zapotřebí, abychom měli proticyklické politiky, které budou zase stimulovat hospodářství. A pokud tedy tu nefoukají ty příznivé větry, tak asi jen těžko můžeme čelit velkým bouřím. Víme, že jsou země, které, jako třeba Estonsko, které neměly velké výdaje na podporu HDP, eh, pak jsou země jako Itálie, Portugalsko, které přesáhly 3%. Jak vy nahlížíte na tyto rozdíly, na to riziko, že se ještě prohloubí ty nerovnosti, jak můžeme tedy společně začít vyjednávat, aby eurozóna jela po jedné společné dálnici? Děkuji. Pokud dovolíte, já budu odpovídat portugalské. Eh, ano, jsou to opravdu velice různorodé situace i z hlediska historie veřejných financí zemí eurozóny. A ty různorodé historie mají něco společného a to je veřejné zadlužení. A z toho důvodu smlouvy a také dohody, které jsme vytvořili, identifikovali ty střednědobé cíle, to znamená situace, kdy je zapotřebí aby členské státy od momentu, kdy tedy dosáhnou těch střednědobých eh, ukazatelů, aby je už nemuseli nadále uplatňovat, tedy ty nezbytné kroky pro to, jak vyjít z ekonomického období recese. A pak tedy ta naše společná cesta, to, jak společně budujeme rozpočtové politiky v eurozóně, si kladou za hlavní cíl to, aby všechny členské státy mohly splnit ty střednědobé cíle. A proto potřebujeme flexibilitu a potřebujeme to, co já nazývám jako takovou hlavní součást, a to je trpělivost všech těch ostatních, aby nás doprovázeli v tom postupném procesu, eh, který si vyžaduje ekonomická situace. No a toto jsou určitě dlouhodobé procesy právě vzhledem k těm různorodým eh, situacím z minulosti, které bychom měli ocenit a měli bychom je ocenit integrovaným způsobem. Je pravda, že dnes se nacházíme v situaci, v takové jedinečné situaci i z historického hlediska. Je to doba, kdy v těch posledních letech nejen, že žádná země nemá zahájený proces pro nadměrný deficit a mimo to také ty rozpočtové a ty rozpočtové situace jsou vlastně nejvíce v rovnovráze, když to srovnáme s těmi situacemi z posledních let mezi jednotlivými zeměmi eurozóny. Takže to je asi ten nejlepší způsob, jak můžeme pozitivně zhodnotit celý tento společný proces, který si vyžaduje takové přístupy, ano, které se ještě mohou rozvinout a s tím, že se zaměříme na rozpočtová pravidla. Ostatně to je hlavní úkol těch uh, politiků, příslušných politiků a také schopnost se umět uspůsobovat, což já velice oceňuji, pozitivně oceňuji, a to nejen v eurozóně, i mimo eurozónu. A ještě na závěr chci říci, že před těmi šesti, sedmi lety se euro nacházelo téměř na Prahu kolapsu, tak nyní se ho takováto situace rozhodně netýká, protože jsme posílili pravidla, splnili jsme plány a pracovali jsme společně. Děkuji. Děkujeme. A nyní za SAD kolega Fernandez. Pěkné odpoledne, vítám vás, pane Senténu. Já mám dotaz, který se týká dohody dosažené na úrovni euroskupiny ohledně nástroje BICC. Mám dvojí dotaz. Na jednu stranu jsem pochopil tedy tu potřebu analyzovat podepsání nové mezivládní dohody. Pokud tento nástroj bude tvořit součást víceletého finančního rámce a měl by tedy být jaksi zodpovědný tomuto parlamentu, tak ta potřeba zavádět novou eh, mezivládní dohodu, eh, která ještě nevíme, jakou bude mít tu demokratickou hodnotu a bude záviset také na rozpočtu EU, který my tady eh, vlastně o něm eh, rozhodujeme a máme ho schvalovat, tak pak může vzdalovat tu schopnost eh, tohoto parlamentu dohlížet nad plněním tohoto nástroje a pak nechápu platnost této smlouvy. A za druhé, druhá část dotazu, Nyní eh, se projednává eh, všeobecný rozpočet Evropské unie. Vnímáme tu dvě hlavní funkce tohoto rozpočtu. V první řadě konvergence prostřednictvím kohezních a strukturálních fondů a pak také je tu proto, aby sloužil k vylepšení konkurenceschopnosti EU prostřednictvím Horizontu 2020 a dalších programů. Takže nechápu, jaká je tu potřeba mít další nástroj ještě v rámci víceletého finančního rámce to znamená časově omezeného, aby se vykonávaly ty stejné politiky, které už činí vlastně ten soubor evropského rozpočtu se zaměřením hlavně na konvergenci. A nevím, zda potřebujeme takto omezit financování EU, aby to směřovalo pouze do zemí eurozóny a nemít tady nějaký stabilizační zdroj, což je to, co hlavně eurozóna potřebuje. Nevím prostě, jestli tento nový nástroj bude nějak inovátorsky, inovátorsky stabilizační, protože nyní už tu máme soubor evropského rozpočtu, který tu funkci plní. Thank you, thank you. Děkuji. Pane Fernandez, děkuji za tento dotaz. Možnost mezivládní dohody Tam jde spíše o, tu cel, o ten celkový rozsah rozpočtu a ne zamezit snad nějakým možnostem dohledu či kontroly institucí nad tím, jakým způsobem se tyto finanční prostředky využívají nebo jakým způsobem jsou rozděleny pro pokrytí jednotlivých politik. Dvě klíčová slova z mého pohledu, které jsou nejdůležitější pro definování nástroje BICC v rámci hospodářské a měnové unie, je ta zpráva a zároveň určitá pružnost. Je to nový způsob toho, té zprávy, řízení celé této oblasti, protože tento nástroj by měl propojit ten finanční nástroj s doporučeními pro eurozónu. Tomu se věnujeme všichni společně v kontextu euro semestru, čili my jsme eh, tam zatím ještě nepropojili s těmito doporučeními tu finanční dimenzi. A to je podle mého názoru důležité pro celý proces koordinace jednotlivých politik v eurozóně jako celku. Snažíme se všichni o zvýšení mezinárodního postavení či role eura a z politického hlediska toto je klíčová dimenze proto potřebujeme, aby to bylo úspěšné. Vy jste se zmínil i o té stabilizační funkci. Možná, že máte pravdu. Může se to ubírat tímto směrem k této dimenzi, ale zatím to v rámci tohoto rozpočtového nástroje není připraveno v rámci návrhu či designu tohoto nástroje. tak abychom to mohli nějakým způsobem komparovat v čase, aby došlo k nějakému možnosti zhodnocení, tak samozřejmě bych citoval pana předsedu Draghiho v tomto hledu. To je prostě přirozený vývoj jakékoliv, jakéhokoliv finančního rozpočtového nástroje v historii eh, veřejných financí, čili my prostě musíme být spokojeni s tím, co navrhujeme, pochopit určitý rozsah, dimenze tohoto nástroje, možných dosažených výsledků a zároveň ho pod podporovat finančně a zároveň i pokud jde o nějaký potom rozvoj těch nástrojů do budoucna. Pan Prikáno za Renew má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já položím otázku panu předsedovi Santanovi ve španělštině. Toto je fotka guvernéru Evropské centrální banky z minulého týdne a tam můžete vidět, že jedinou ženou, která sedí u stolu, je paní Lagarde pak na obrazech podél zdí pak vysí um, mnohem víc zobrazení žen. Víme, že polovina evropské populace tu má jednu jedinou zástupkyni a my si přejeme tedy novou Evropu a myslíme si, že takováto situace je naprosto nepřijatelná. Nemá se tu jednat o nějaký prázdný koncept. Ta poptávka po rovnosti pohlaví by neměla mít takovýto výsledek. Jedna žena a 28 mužů. Samozřejmě, tady co se týče rozdělení roli, o tom nikdo nepochybuje, ale já tady vidím strukturální zásadní problém. Vy jste hovořil o takových, řekněme, neformálních sankcích, aby jsme se snažili nějakým způsobem přesvědčit vlády, to chápu, že jsou to neformální kroky, ale my v Evropě potřebujeme něco víc, strukturální řešení, něco, co změní tuto situaci jednou provždy. Jak jistě víte, naši naším návrhem je, aby pro každou funkci to byl jeden muž a jedna žena, aby to byli dva nominovaní kandidáti. Samozřejmě tímto můžeme postupem času navyšovat tu bilanci. A evropští občané čekají od nás opravdové závazky, reálné, co se týče tedy rovnosti pohlaví. Nemůžeme dopustit, aby polovina populace takto byla vyloučena v zastoupení v radě. Evropa si přeje tuto rovnost pohlaví, aby byla opravdu reálná. I to by mohlo pomoci změnit stávající situaci. Děkuji. Thank you. Thank you, Mr. Děkuji, pane Garikáno, děkuji za tento dotaz. Já jsem si plně vědom vašich názorů, vašeho názoru, které zazněly několikrát ze strany poslanců Evropského parlamentu k této problematice. Já se snažím reagovat samozřejmě na tyto problémy a musíme respektovat i kompetence jednotlivých institucí a ten proces jmenování, tak jak je to stanoveno ve smlouvách. Já jsem se o tom zmínil ve svém úvodním prohlášení. Ano, pokud, ano, že ten proces by měl být transparentní pro euroskupinu. Je to decentralizovaný proces, pokud jde o to jmenování jednotlivých kandidátů. Členské státy mohou předložit své kandidáty, jakmile jsou vyzvány v souladu s určitými lhůtami, deadliny, které zde platí, které jsou, to je všechno známo, to je všechno k dispozici předem, tak aby tento proces ehm, byl úspěšný proces. My, když žádáme členské státy, aby předložili kandidáty, tak já jsem zdůrazňoval důležitost nejen toho, aby to bylo genderově vyvážené, pokud jde o tu výkonnou radu, ale i určitou pluralitu kandidátů v daném okamžiku. A my v tomto ohledu máme ještě uh, Mm, co dělat, to je pravda. My se můžeme podívat na to, jak to probíhá v současné době. Není důvod se nepodívat na stávající situaci roku 2019 a to, že některé důležité kroky v tomto ohledu již byly podniknuty z těch tří vol uvolněných míst v letošním roce. Tam máme jednu ženu, kandidátku eh, na post předsedkyně mm, guvernérky, to je nejdůležitější post, to je velice dobrá zpráva. No a pro ty zbylé místa máme muže a ženu a to mm, zároveň ještě doufáme, že bude možnost zahájit další jednání a doufáme, že počet žen v této výkonné eh, radě bude nejvyšší eh, v celé historii eh, banky. To je zásadní, abychom pokračovali v tomto trendu i do budoucna se tomu otevírali. Já chápu vaše obavy v tomto ohledu. Leží mi na srdci a ten tlak, který jsme v tomto ohledu již vybudovali, podle mě začal přinášet ovoce a musíme prostě pokračovat ehm, stejným směrem. Děkuji vám. Děkujeme. Pan Kýkold má slovo za zelené. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane Senténo, rád bych navázal na tuto problematiku, protože já vím, že vaše osobní možnosti jsou omezeny v tomto ohledu, toho jsem si vědom. Ovšem ten důvod, proč ten obrázek prostě, který už nemůžeme v 20, 21. století jaksi odůvodnit, je částečný, protože vlastně u těch nominací tam, kde my bychom mohli zasáhnout, tak vlastně je z toho důvodu, že vlastně jsou to nominace, které přichází od národních centrálních bank a právě proto ten obrázek, ta fotografie, kterou jsme viděli, je tak nevyvážená. Proto bych se rád zeptal, zda se můžete zavázat k otevřené diskuzi v rámci Euroskupiny i ohledně národních eh, nominací, pokud jde o hlavní představitele centrálních bank na národní úrovni, protože pokud, pouze pokud bude mít určitý podíl žen i na té národní úrovni. V národních bankách tak můžeme dosáhnout vyváženějšího obrázku na úrovni ECB a to vlastně riskuje, je i rizikem pro do, určitě Mm, té vnímání, reputaci KB, ECB e a samozřejmě, že Euroskupina je za to částečně odpovědná, protože jediný, to je jediný způsob, jak úspěšně reagovat na tuto problematiku, podle mě. Děkuji vám, pane Gigolde, děkuji za tento dotaz. Já vás nechci zklamat. Rozhodně vás nechci zklamat. tím, že na mě kladete toto určité břímě, této odpovědnosti. To je věc, ale na které musíme pracovat všichni společně, aby se nám povedlo i na té národní úrovni, jak už jste se o tom zmínil, změnit tento přístup. Je to takový běžný trend, bohužel, v celém finančním sektoru. Je to dlouhý, velice pomalý proces. V takových situacích se musíme snažit zlepšit to, o čem jsem hovořil, to, aby jsme změnili tento trend, aby jsme tlačili tímto směrem i do budoucna. Je to, jak už jsem řekl, velice decentralizovaný rozhodovací proces, který se dotýká přímo rozhodování na úrovni našich vlád, čili jistě je to něco, čem bychom měli pokračovat v tomto našem úsilí tímto směrem, ale je to společná práce. A jediné, co bych vám mohl slíbit, je, že o těchto záležitostech letech, v jakémkoliv okamžiku, kdy se takové rozhodnutí dělá, budeme řešit a budeme o tom hovořit na euroskupině společně s mými kolegy. A že se opravdu budeme snažit udělat vše možné pro to, aby došlo ke změně této situace. Máme pětiminutový slot k dispozici, takže bych chtěl říct, že jste neodpověděl přesně na mou otázku. Já jsem se ptal, zda jste otevřen zahájit takovou diskusi ohledně genderové eh, rovnováhy, včetně s guvernéry národních bank, aby převzali tuto odpovědnost v tomto hledu. Například, eh, aby došlo k zahájení této diskuze u těch dalších nominací. Já jsem si jistý, že se obracíte na členské státy v tomto ohledu a já eh, si vážím vašeho závazku. Ovšem ta zodpovědnost eh, je taková ta celková zodpovědnost za tuto situaci. Zda jste připraven to dát na program Euroskupiny a vést diskuzi ohledně změny mm, této situace a zároveň i genderové rovnováhy i na půdě národních, centrálních národních bank. Já jsem už řekl na začátku mé odpovědi, že vás nechci zklamat s ohledem na nedostatek nástrojů na úrovni euroskupiny, abych vůbec mohl takový instrumentální krok udělat ohledně rozhodnutí jednotlivých národních vlád. Samozřejmě, že je to problém, který na úrovni výkonné rady ECB můžeme řešit, ale chtěla bych vás ujistit především o tom, že to není něco, na co bychom zapomínali eh, ve stávajících procesech eh, na národní či evropské úrovni. A jakožto koordinátor ministrů financí eurozóny, jestli to tak mohu říct, tak samozřejmě tuto vaši obavu sdělím eh, svým kolegům vhodným způsobem. Děkuji. Děkujeme. Antonio Rinaldi za ID má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji. Pane prezidente Centeno, už eh, v minulosti jsme spolu mohli hovořit. Teď mám příležitost hovořit před miliony občanů o reformě ES EM, eh, Evropský mechanismus pro stabilitu. Ale jak víte, Evropský parlament do toho budování této instituce nebyl zapojen, byly to národní orgány a role Evropského parlamentu tady byla velmi marginální. A přitom eh, to, tady bylo přijato velmi zásadní rozhodnutí bez dostatečné debaty a transparentnosti. A to může vést k autoritářským tendencím, které rozhodně nepotřebujeme je potřeba si uvědomit, že eh, i veřejná podpora je důležitá pro tento fond. A víme, že tímto se přijímá zodpovědnost za ztráty a eh, tím pádem eh, ztrácíme nebo přicházíme o preventivní povahu tohoto nástroje. A víme, že vlastně tím dochází k potvrzení těch tendencí, kterým, kterým se snažíme vyhnout. Eh, vezměme si, že v případě eh, rizika eh, bankrotu členského státu budou muset převezmout ty ztráty ostatní členské státy v svým ESM. E Nicméně, v případě takové krize by ty finanční trhy ale mohly jednat opačně. Vedlo by to k další destabilizaci. Takže bude potřeba mít mechanismy, které budou automatické a které budou více korektivní a které budou odpovídat podmínkám v takzvaném fiskálním kompaktu. Musíme si také uvědomovat, že ten, ta dohoda o fiskálním kompaktu není součástí smluv, které vytvářejí Evropskou unii, jak to bylo při jeho vyhlášení eh, přitom eh, vyhlášeno. Pane Senteno, já si myslím, že je potřeba si uvědomit, jak rizikové jsou eh, tato ustanovení. Italský premiér Giuseppe Conte také upozornil na to nebezpečí s tím, že neexistuje žádná možnost veta a Evropský, pardon, italský parlament o tom nebyl řádně informován, protože se nemohl zapojit do toho procesu rozhodování. Takže teď se přestupuje k revizi ESM a přitom jsme tím neviděli žádný písemný návrh, který by tyto změny obsahoval. Je to proces, se kterým nemůžeme souhlasit, protože víme, jaká rizika to zahrnuje. Thank you, thank you, Mr. Rinaldi. Děkuji vám, pane Rinaldi. Tento nástroj, jak víte, je samozřejmě mezivládní dohodou a funguje to na základě nařízení v souladu se smlouvou, která tento nástroj etablovala. A je to důležitý nástroj pro překonávání krizových situací je to takový nárazník, který můžeme využít v případě krizové situace. Například eh, před těmi deseti lety, pokud by jsme už v té době měli právě tento stabilizační mechanismus k dispozici už tenkrát, tak eh, jsem si jistý, že bychom byli čelili takové krizi mnohem úspěšnějším způsobem. Je pravda, že jelikož jde o mezivládní dohodu, tak eh, jsou s tím propojená specifické regulace, eh, propojení jednotlivých evropských institucí, které do toho zasahují a zároveň ohledně zpráv tohoto stabilizačního mechanismu. Dále jsou to zprávy ohledně pokroku jednotlivých zemí. Já kdykoliv jsem eh, mohl nějakým způsobem vhodně, eh, vhodným způsobem i prezentovat tyto informace Evropskému parlamentu, tak jsem to vždycky udělal. Neexistuje zde nějaké automatické, neexistuje zde automatické restrukturalizace ohledně těch změn, které jsou které byly implementovány do nařízení, které pokrývá nástroj ESM. Naopak, my se snažíme přijít s novými nástroji, aby nedošlo k takovému tomu přelévání krize, jak jsme to viděli v roce 2009 až 2010. Čili jde skutečně o téma, jež vyžaduje diskuzi, nepochybně. To vyžaduje hloubkovou rozpravu a zapojení aktérů na všech úrovních Evropské unie. Ale ta nová smlouva příští rok, jak už jsem se o tom zmínil, bude ratifikována jednotlivými zeměmi na daných úrovních každé země, pokud se dostaneme až do toho okamžiku, já doufám, že tomu tak bude a v té rozprávě, která proběhne, očekáváme, že ratifikace bude dokončena ve všech členských státech a že ten proces bude úspěšný. Ale je to něco, čemu bude muset v následujícím roce věnovat pozornost. A na závěr bych vás rád ujistil o tom, jak velkou důležitost věnujeme problematice stability ve všech našich institucích a jsme si vědomí toho, že máte obavy, aby nedošlo k nějakým narušením na našem trhu, překročení těch hranic zadlužení a v tomto ohledu se učíme i z minulých chyb. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Epping má slovo za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád položil otázku o mě koheze v rámci eurozóny, protože v současné době zde máme dva problémy. Jednak je to ESM mechanismus, evropský mechanismus pro stabilizaci jako jakýsi backstop, nebo hlavním konečným cílem bude takový ten backstop, který by pomohl v případě eh, bank, které mm, prostě bankrotují a ten prostředek nemá, ten, ten nástroj nemá dostatečné prostředky, aby jim pomohl. A dále je to EDIS, to je systém, který je eh, zaměřený na garanci, na pro, boj, zajištění eh, vkladu, ale zároveň i boj proti eh, špatným pohledávkám. Čili ale jde tam o takové transfery, které se týkají s těmito nástroji a mnoho zemí se obává, že by že to vlastně posílí měnovou unii, která se ale změní na transferovou unii, což podle mého názoru je víceméně mm, to, že mm, v podstatě bude platit vždycky pouze jedna strana, což je problém. Takový jednosměrný způsob negativní eh, úrokové sazby to neřeší v některých eh, konkrétních zemích a mm, střadatelé přichází o prostředky, penze tím způsobem rovněž budou trpět. Dokážete si představit, že v rámci této soudržnosti eurozóny v některých zemích například nebudou chtít pokračovat tímto způsobem, že už tato situace místním lidem nebude vyhovovat a budou volit země, budou volit strany, které by to zastavily a proto já to vidím jako veliké riziko určité soudržnosti eurozóny. Jak na to nahlížíte vy? Děkuji, děkuji za tento dotaz, pane Eppingu. To je Eh, jedna ze zásadních obav, kterou všichni sdílíme, když eh, vůbec přicházíme s těmito návrhy a to, jakých výsledků chceme dosáhnout v tomto procesu kontaktu s jednotlivými institucemi. Celkovým cílem těchto institucí, které zde vytváříme při dokončování bankovní unie, cílem je stabilnější, méně fragmentovaný to integrovaný systém, koheznější systém ekonomicky, finančně v rámci eurozóny. Já nechci samozřejmě nějak podkopávat jiné dimenze nebo sociální kohezi, jejich důležitost, to je všechno zásadní, aby to šlo stejným směrem, aby celý tento proces vytvořil inkluzivní model, vyváženější distribuci celkově. A pokud jde o tu mutualizaci nebo nějaké to sdílení a ty obavy, o kterých jste se zmínil, My si myslím odvádíme skvělou práci, pokud jde o zredukování rizik v našich ekonomikách. Podíváme-li se na data z posledních několika let, zjistíme, že došlo k velké redukci rizik v celé eurozóně. A to je výsledkem odolnější ekonomické situace stávajícího období dále určitého tlaku, se kterým přichází jednotlivé země v rámci eurozóny a tlačí na redukování rizik. Tato rozhodnutí právě byla učiněna v tom okamžiku, kdy my všichni si uvědomujeme, že nechceme vytvořit unii transferu. To přece není cílem těchto nástrojů či mechanismů v tomto okamžiku. Naopak, my chceme zajistit důvěru v jednotlivé trhy, na kterých fungují, a zajistit to, že jdeme stejným směrem. V té mé první odpovědi jsem se zmínil o tom, že musíme být trpěliví a nesmíme usnout na vavřínech. A já věřím, že se o to snažíme, aby ten proces pokračoval, aby jsme v něm pokročili, ale zároveň, aby každý s tím mohl souhlasit. Dále jste se zmínil o problematice nízkých úrokových sazeb reálné úrokové sazby byly v Evropě nízké a v některých zemích eh, Evropy už další dobu. To není nic nového. To je jev, který zde vidíme již další dobu a nejlepší odpovědí na tento problém je zredukovat tu finanční fragmentaci, roztříštění v Evropě, zkvalitnit kapitálovou unii, umožnit, aby naše úspory byly investovány do eurozóny bezpečným a zajištěným způsobem v bezpečném prostředí, aby tam byla návratnost těchto prostředků zajištěna a budeme-li schopni tímto komplexním způsobem pokračovat, tak ten nedostatek důvěry bude menší a snad se nám povede dosáhnout všech těchto změn v rámci institucionálního rámce, kterým je především stabilita finančního sektoru. Děkuji. Děkuji. Nyní Jose Maria Margajo za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem strávil 17 let v tomto parlamentu s přestávkou na pět let a vracím se sem a vše je při starém. Vždy Eh, máme určité spoždění a vždy navrhneme řešení, které není adekvátní pro řešení problémů, které jsou tak palčivé. Zažíváme zpomalování. Pan předseda zmínil, že je tu možné riziko nějaké horší situace Taková znamení se již objevují na horizontu. Některé členské státy zaznamenaly sice určitou fázi růstu, ale i ze samotné uh, Eh, historické eh, literatury víme, že po období blaha vždy nastane nějaké období úbytku. Víme také, jak to postihuje naše podniky. Víme, že co se týče produkce, tady se může situace zhoršovat. Mohou tomu eh, hlavní příčinou být geopolitické situace, trhy v zámoří, vývoj v Číně. Mohlo by to vést ke krizi krizi, která by nebyla krizi poptávky, ale spíše krizi nabídky. A pak jsou jiné názory, eh, kteří si myslí, že je to spíš vliv, eh, řekněme, japonský, nižší úrokové sazby, nízký růst ale to převedeno do Evropské unie by vedlo k strukturálním problémům. Takže jak vy nahlížíte na ten hlavní charakter krize a jaké kroky si myslíte, že je třeba učinit, Vzhledem k tomu, že nyní musím říct si podobně jako můj socialistický kolega, souhlasím s ním, že další mezivládní dohoda tady nic neovlivní. Asi bychom měli zvolit spíše metodu společnou, řekneme, federálního charakteru, ale jaká řešení to mají být, protože měnová politika asi nemá takovou velkou moc, jako možná v minulosti můžeme ještě vůbec snižovat úrokové sazby zase komise odkupovávat veřejný dluh, jak pokračovat dál, jak už to zmínil kolega, jak ovlivnit rozpočtovou politiku v zemích, kde jsou jasná, naprosto jasná omezení. Pak jsou tu případy zemí, jako je Německo, nebo i Nizozemsko, tam také máme pavučiny v tom veřejném systému. Takže jaké řešení tady vidíte vy? Jaká budou ty, insta, ty institucionální druhy řešení? Co vy přijmete? Nechci slyšet to, co přijmou vlády, chci slyšet to, co vy sám navrhnete. Já vám děkuji. Pane Margajo, Ano, je pravda, že jsme až příliš dlouho testovali odolnost to, té ekonomické obnovy. Ano, byly to rizika, byla to nejistota. To jsou samozřejmě dvě odlišné situace a mají odlišné dopady na vývoj a hospodářskou situaci. Ale skutečností je, že od roku 2016 s samotným Brexitem, s příslušným referendem jsme vlastně globálně zapracovávali tyto dvě dimenze do našich hospodářských aktivit, do všech záležitostí týkajících se našich obyvatel, stavu spotřeby v Evropě. No a takovýmto postupem to vedlo vlastně k tomu, že po těch šest let, šest po sobě následujících let i nadále rosteme, máme, vytváříme nová pracovní místa a to je výsledek takového rovnovážnějšího postupu v rámci našich ekonomik a je to také výsledek reform, které byly učiněny jak na národní, tak evropské úrovni i na úrovni eurozóny. To vše pomohlo víc z krize. Takže já si nemyslím, že bychom mohli zopakovat stejné chyby z minulosti, že bychom měli jít cestou procyklických politik, jakožto reakci na stávající situaci. Myslím si, že situace je nyní dobrá, protože oproti všem těm jiným velkým eh, hospodářským a měnovým zemím v Evropě, my máme téměř eh, situaci, fiskální situaci v rovnováze, generujeme miliardy úspor každoročně, protože máme pozitivní bilanci v eurozóně jako takové a to vše dohromady společně s těmi změnami, které jsme provedli i na úrovni institucionálních změn, tak musím říci, že nyní tedy se nám daří eh, opravdu účinně bojovat proti nějakému zpomalování. Ano, ta rizika, která mohou přijít z vnějšku eurozóny, ty zdroje rizik a nejistot, tak samozřejmě eh, se mohou dostat do, dovnitř eurozóny, ale my proto už máme politiky, které nejsou procyklické a pomohou nám bojovat proti takovýmto situacím, které jsou zase napojeny na to zpomalování ekonomického vývoje. Děkuji a nyní Pedro Silva Pereira za SND. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane předsedo Euroskupiny, pane ministře Mariu Centénu, já bych vám na úvod chtěl poblahopřát, protože po letech takového postávání tu konečně vidíme nějaký pohyb, co se týče dokončení měnové unie a také kroky vpřed k, čelem, eh, k dokončování hospodářské a měnové unie. Také tu máme tedy kvalitní rozpočet pro konvergenci, tedy, pardon, nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost. Je to takový skromný nástroj, ale může to být opravdu důležitý krok pro konsolidaci na úrovni eurozóny. Také bych chtěl ocenit vaši práci co se týče eh, vytvoření toho evropského mechanismu pro pojištění vkladu. Konečně tu máme takový politicky, pardon, pozitivní a reálný výhled na to, že takové těžké situace mohou dopadnout eh, pozitivně. A pak reformu evropského mechanismu stabilizace, že ten Evropský fond pro řešení zase umožní kráčet směrem k dokončení Evropské bankovní unie. Všechny tyto body jsou, myslím, velice pozitivním výsledkem ukončení vašeho prvního mandátu jako předsedy euroskupiny. Ale ehm, Evropská měnová eh, unie hospodářská unie si vyžaduje, abychom tu měli finanční stabilitu, ale tuto stabilitu musíme podporovat a pak je tu Evropská centrální banka a další instituce, které tvrdí, že je tu tedy zapotřebí dalších věcí pro zajištění stability. Stabilizace. Myslíte si, že toto může být tedy krok k vyřešení všech těch problémů a jestli my můžeme přijít ještě s něčím novým, eh, co by mohlo přispět k zlepšení situace, možná ještě do konce vašeho mandátu. Já vám děkuji za ten položený dotaz. A chtěl bych zdůraznit následující. Ano, my jsme opravdu učinili jisté, konkrétní a bezpečné kroky tím směrem, o kterém si všichni myslíme, že je to ten správný a spravedlivý směr. Je to směr k posílení evropské integrace takovým způsobem, abychom se všichni cítili pohodlně, abychom odsouhlasili ty kroky. Já si myslím, že eurozóna je takový eh, celek 28 vyzrálých eh, demokracií, kterým je velice dobře jasná ta role, kterou zastávají v Evropě v budování Evropské unie. A musím říci, že to, jak já vnímám, možná někdy odlišně oproti tomu, jak by se nám to líbilo, je to, že naši evropští občané tu vlastně volby od vole k volbám jasně nám ukazují, jaké jsou jejich eh, přednosti. A my musíme tuto vůli našich občanů umět proměnit, protože ta vůle je vlastně velice jasná. Ukazují nám to všechny barometry a všechny ty studie ohledně voleb prokazují tedy to, jak naši občané hodnotí ten proces budování Evropy. A je zřejmé tedy, že abychom mohli i nadále pokračovat v těch krocích správným směrem, tak musíme pracovat společně, musíme umět zajistit uh, že tu nebude ten nedostatek důvěry, protože bohužel ta poslední krize byla tak tvrdá a po určité období eh, se usadila v našich zemích a možná ten rytmus zpomaloval. Alespoň to jsme tedy zaznamenali v posledních měsících a já samozřejmě jsem velice rád, že do určité míry mohu být zástupcem tohoto už nového procesu, ale určitě by tomu tak nemohlo být, kdyby tu nebyl také ten podnět ze strany našich občanů, aby ten pozitivní proces postupoval. Všichni si přejeme tímto směrem postupovat. A je pravda, že ty rozpočtové nástroje mají funkce, které v určitou dobu musí přebírat tu stabilizační dimenzi. A já opravdu pevně věřím, že v budoucnu, když se ještě více omezí a sníží ty úrovně nedůvěry, které jsou jenom pouhým zrcadlením té krize, na kterou jsme nebyli připraveni, takže v budoucnu se toto promění opravdu v ty, ta správná rozhodování. Ale já bych ještě zareagoval na ten váš konkrétní dotaz Ceníme si tedy také těch závazků, ke kterým se nyní přistupuje, protože to by tedy opravdu mělo zrealizovat v těch správných politických rozhodnutích tu vůli evropských občanů. No a vy jste samozřejmě jejich volenými zástupci. Děkuji. Děkuji vám, Luisa Porit, za Renew. Yes, thank you. Uh, Mr. Centeno. Pane Centeno, já se vás chci tak se zeptat na ten nedostatek rovnosti nebo genderové vyváženosti. Vy jste eh, říkal, že vám to leží na srdci, když jste odpovídal na otázku jednoho člena, a jestli můžete Eh, dát svůj závazek eh, ohledně genderové váženosti, tak jste řekl, že se udělal velký pokrok tím, že byla jmenována Christine Lagarde do čela ECB. Podle mě to, že jsme museli čekat tak dlouho, ona je prakticky jediná žena z těch 24 eh, zástupců, kteří sedí kolem toho stolu na této fotografii, ukazuje, že pořád jsme se nedostali dostatečně daleko. Ten problém je strukturální a potřebuje se nějaké strukturální řešení. Ani tady na výboru nejsme dokonalí, protože méně než 25 našich řádních členů jsou ženy a proto bychom měli vést příkladem na vrcholu eh, eh, tady systému a myslím, že to platí i pro vás, eh, u osob, které mají značný vliv, jako jste vy, ale platí to obecněji na této fotografii. Eh, jsou skoro všichni, nebo to je vlastně úplně všichni eh, bílí, nejsou tady žádní zástupci menšin a také mě zajímalo, co s tím chcete dělat. Děkuji za vaši otázku. Mám strach, že se musím trošku opakovat, ale eh, nezbývá mi než znovu zdůraznit, že na té fotografii to možná vypadá, tak jak se říkala, ale celkově za to, že říci, že se ty okolnosti začínají měnit. I v ECB teď pracuje mnohem vyšší podíl žen na těch vysokých pozicích. A je důležité v tom pokračovat. a mám se s vámi podělit o svůj pohled na věc, tak já mohu říci, že budu i nadále zdůrazňovat to, co jste právě říkala. Je pravda, že ty historické okolnosti, ten kontext nám v tom nebyly nakloněny, ale jak už jsem říkal, jenom v roce 2019 dvě z těch posledních eh, tří rozhodnutí o nominacích eh, do výkonné rady ECB byly ženy. A já doufám, že bude to pokračovat tento trend, tak se nám podaří strukturálně změnit ten celkový obraz. ale samozřejmě musíme hledat dobré kandidáty bez ohledu na to, odkud pocházejí a potom musíme přihlížet i k tomu, o čem jste hovořila vy. Upřímně řečeno, já nevidím žádné jiné řešení, kromě toho, že budeme i nadále vyvíjet tlak na to, aby ten rozhodovací proces vedl eh, k pokračování tohoto trendu, aby ten rok 2019 nebyl jen ojedinělou epizodou. Jose Guzmao Zague. Thank you, Chair. I will uh, speak in Portuguese. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit portugalsky. Pane Mario Centeno, tento rozpočtový nástroj byl ohlášen s velkým nadšením, nicméně my bychom rádi pochopili, jaké charakteristiky má tento nástroj a jaký je důvod k tomu nadšení vzhledem k tomu finančnímu objemu, o kterém tu hovoříme. Když se podíváme na čísla a proměníme je ročně, tak zjistíme, že BICC bude mít méně než poloviny rozpočtové dimenze toho škrtu, s kterým se počítá pro kohezní politiku EU, takže těžko dokážeme pochopit, jak nástroj, který ani nemá podmínky, jak kompenzovat snižování prostředků pro kohezi, může vést k nějaké konvergenci na úrovni EU nebo alespoň eurozóny. A připojuje se k tomu ještě to, že pokud se při, potvrdí, že tato částka bude převzata z rozpočtu EU, a bude nebo nebude, zapojí se nebo ne, ne do obálky koheze, jaký tady bude scénář, tak ani nevím, jestli tu hovoříme o dodatečných prostředcích, jenom je prostě předáváme z jednoho pytla do druhého a není to žádné přidání kapacity, kterou by EU mohla mít, aby mohla čelit systemickým ekonomickým krizem a to určitě nepomůže, abychom mohli řešit nerovnoměrnosti makroekonomickým potížím v Evropě. A celková tato linie těch eh, politických, ekonomických priorit není vůbec konzistentní. Jsou tu apely od Evropské komise a jiných institucí, aby evropské eh, země navýšily své příspěvky, protože koheze potřebuje velké prostředky a, a vlastně zažije škrty a pokud tento nástroj BICC nebude dostačující, aby plnil tuto funkci, pak to vlastně Evropská unie činí jakýsi apel, ale nejsou pro jeho naplnění vůbec žádné prostředky. Obrigado. Děkuji vám, pane poslanče José Gužmal. Já bych se chtěl soustředit nebo uvést do kontextu ten význam tohoto rozpočtového nástroje, uvést tedy jeho význam do toho kontextu evropského rozpočtu a zodpovědět, proč je to důležitý nástroj a ještě tedy znovu zmíním tu oblast jeho rozměru. Samozřejmě, že rozpočtový nástroj s názvem pro konkurenceschopnost a konvergenci není nástrojem koheze, je zahrnut do eh, kapitol, eh, jiných politických kapitol, ale Vlastně jeho takovým základem a hlavním cílem je podporovat konvergenci a konkurenceschopnost hospodářství. No a jak toho dosáhne? Tím, že finančně zareaguje na výzvy a na priority, které jsou definovány v kontextu evropského semestru a v doporučeních pro eurozónu. A je to vůbec poprvé, kdy k tomu dochází, že to máme doporučení pro eurozónu, ty mají za cíl být takovým koordinačním nástrojem politiky eurozóny, ale které neměly právě tu přidruženou finanční dimenzi. A od chvíle, kdy se nám podařilo sem vložit tu další finanční perspektivu pro tyto priority, tak si myslím, že jeho význam v tom kontextu koordinace politik v Evropě bude určitě narůstat. Toto je tedy ta velká příležitost, eh, kterou bychom neměli nevyužít. Šéfové státu a vlád rozhodli, že finanční vývoj tohoto rozpočtového nástroje se bude realizovat eh, v rámci toho víceletého finančního rámce. Jeho dimenze není ještě úplně uzavřena. Toto se uzavře až ten ta až ta finanční obálka bude nadefinována. Je to zatím probíhající jednání a my doufáme, že bude také um, představovat určitý pokrok, co se týče tedy toho finanční, té finanční dimenze na úrovni EU. Bude tedy jasně stanovena částka. No a v neposlední řadě ta další důležitý prvek a řekněme i jedinečný ohledně tohoto rozpočtového nástroje je to, že jeho zpráva je realizována celkem zemí eurozóny, které si přejí naplňovat tyto priority. No a prostřednictvím těch priorit se bude vlastně identifikovat, co by každá země měla udělat, jak by každá země měla reagovat na ty situace v eurozóně. A díky tomu si myslím, že ta kritéria konvergence tady budou hrát výsostnou roli, protože jednou z charakteristik které by mohly učinit eurozónu stabilnější a odolnější vůči budoucím krizím, je právě ta jejich eh, ekonomická stabilita, eh, řekněme, s tím distribučním charakterem, co se týče možnosti reagovat na ještě existující asymetrie. Thank you, thank you. Děkuji vám a nyní Georgios Kico za EPP. Děkuji. Já mám dvě otázky na pana Centena. Jde o vaše prohlášení k systému pojištění vkladu. Nemohl byste nám to trošku ozřejmit? Jde o článek z Financial Times. Tady jde o kongres sociálně demokratické strany. Máte o tom eh, nějaké informace? Byla, eh, bylo to stanovisko, které už bylo přijato nebo má být přijato také německou vládou? Víte o tom něco? Já osobně si myslím, že bychom měli mít eh, pojištěné vklady. A teď o to, co si o tom myslí naše němečtí přátelé. Druhá otázka, ta se týká eh, řeckého státního dluhu. Jak víte, je to obrovský dluh. Ale když se vypočítává, jestli ten, toto zadlužení je udržitelné, tak ty kalkulace se odvíjí od úrokových eh, sazeb eh, ve výši 4 až půl, 5 což vůbec nejsou současné úrokové eh, míry, protože víme, že teď na ty desetileté dluhopisy můžeme dostat eh, mnohem nižší úrok. Eh, ten úrok se vypočítává z růstu hospodářského v Řecku, což je 1,8 až 2 Nicméně předtím ty úroky byly dvakrát až třikrát vyšší a to samozřejmě se promítne dlouhodobě. Nikdo nedokáže přesně předvídat, jaké budou úrokové sazby, ale víme, že ty předchozí výpočty se eh, opíraly o špatné odhady. Mě by tedy znamenalo, jestli se to změní, to, jakým způsobem se to vypočítává ta udržitelnost, protože ten primární přebytek se odvíjí od těch fiskálních opatření, která se musí přijmout. Děkuji, pane Kircosi, děkuji vám za vaše dvě otázky. Nejprve tedy odpověď na vaši první otázku. To, co eh, řekl, to, co navrhl německý ministr financí Olaf Scholz, to jsme samozřejmě eh, projednávali. Je to návrh vlastně německé vlády jako celku. My debatujeme o nejrůznějších věcech na našich zasedáních, nejenom o tomto. To je úplně běžná eh, záležitost. A nechci se opakovat, ale Ten návrh, se kterým přišel německý ministr financí, výrazně přispěl ke změně atmosféry na euroskupině. My jsme to tedy prodiskutovali, ale sama o sobě ta debata byla velmi dlouhá, vstupovala do toho Evropská komise, ale také členové té eh, pracovní skupiny na vysoké úrovni, kterou jsme zřídili na začátku tohoto roku. Zazněly tam tedy tři velmi zásadní příspěvky v rámci této debaty. Eh, to bude i na tom příštím zasedání euroskupiny, takže bych eh, nepřisuzoval té eh, debatě v Německu až tak velkou váhu. Co se týče řeckého zadlužení, Vy víte, že ty určité úrokové sazby jsou mnohem nižší než to, co jste říkal. Je to eh, v důsledku vývoje trhu. Eh, je potřeba to sledovat. Je to výsledek také všech těch reform, eh, které, kterých my si velmi vážíme, které Řecko zavedlo vy musíte chápat, jak obtížné to bylo mm, všechno prosadit. Ty nízké úrokové sazby, které eh, můžeme najít na trhu, jsou, souvisejí s tím úsilím a v tom se musí pokračovat, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. Nechci to, eh, tomu říkat špatné odhady. protože ty úrokové míry vypovídají o tom, jakým způsobem hodnotí trh tu situaci do budoucna. Čekáme, že se to změní, že eh, instituce, eh, které mají to sledovat, to sledují a budou se podle toho chovat. A doufám, že tak zohledníme všechny ty pozitivní zprávy o řecké ekonomice. Alfred Sanz za SAD. Děkuji, paní, eh, paní předsedkyně, pane prezidente. Výroční zprávě na rok 2019 se objevily čtyři návrhy, jak výrazně zjednodušit všechny postupy. Doporučení se týkalo pravidla oprávněného výdaje, založeného na cíle, to je tlaté pravidlo, které by mělo chránit veřejné investice Eh, předtím, aby se seškrtali výdaje eh, v okamžicích krizí, potom jde o fiskální cíle a také posílení systému řízení eh, tak, aby se ta rozhodnutí mohla řídit hospodářskou politikou. Mě by zajímalo, co si myslíte o těchto doporučeních. Máte nějaký problém s některými z těchto doporučení? Myslíte si, že euroskupina by je mohla přijmout za vlastní European Fiscal Board také navrhl, aby eh, prezident euroskupiny byl eh, někdo, kdo to bude dělat na plný úvazek. Co si o tom myslíte? Děkuji, pane Sanz. Sand, je to eh, velmi důležité téma. Já už jsem se o tom zmiňoval několikrát v průběhu diskuze dnes. European Fiscal Board přišel s velmi významným příspěvkem. Myslím, že to víceméně odpovídá celé té debatě, kterou my jsme v posledních letech vedli na euroskupině. Vždycky, když eh, řešíme problémy s implementací našich eh, pravidel, ale na rozdíl od některých eh, názorů si myslím, že ta současná implementace pravidel je poměrně dobrá a úspěšná a hlavní roli by v tom měla hrát Evropská komise. do to, jaký dopad tato pravidla budou mít na naše fiskální politiky. Já si myslím, že pozitivní. Nebo třeba samozřejmě ta pravidla aplikovat inteligentním způsobem a využívat všechny ty eh, manévrovací prostory, všechny tu flexibilitu, která tam je zabudovaná. A někdy se samozřejmě ta pravidla špatně chápou a někdy mohou vést k opačným eh, výsledkům, když se aplikují v tom národním kontextu a na to se musíme zaměřit, na tyto problémy protože tato pravidla by měla v první řadě zjednodušit život ministrům financí. A to i v, co se komunikace týče, abychom mohli eh, vysvětlit, eh, jak je vztah mezi našimi rozhodnutími a dosaženými výsledky. A je potřeba používat proto nějaké ověřitelné proměny, někdy to není úplně jednoduché, a na základě tohoto příspěvku o té debatě, která probíhá na různých úrovních, a doufám, že budeme moci brzy diskutovat o novém eh, systému, novém režimu, který bude transparentnější a který usnadní diskuzi o těchto pravidlech, což je důležité, protože i v té situaci, teď říkám svůj vlastní názor, v situaci, kde ta pravidla byla velmi úspěšná a podpořila stabilizaci našich financí, tak to není úplně nekritický, ne, není to úplně nekritické hodnocení na to, jak si počínala Evropská komise a je potřeba se z toho poučit do budoucna. My jsme přesně o těchto věcech diskutovali eh, v tom smyslu, že investice do některých specifických oblastí jsou příliš důležité na to, aby se od nich upustilo, nebo aby se tyto investice řídily pouze těmito pravidly musíme mít eh, tady více prostoru pro diskusi o těchto otázkách. Děkuji a Sven Giegold za zelené. V roce 2019 eurozóna měla velký přebytek na běžném účtu podle prognóz komise dojde pouze k velmi malému poklesu tohoto přebytku. Myslíte si, že tato pozice je udržitelná ve světle eh, těch zrůstajících mezinárodních turbulencí? Myslíte si, že bude nezbytné, aby členské státy, které mají velké přebytky běžného účtu, přejali eh, opatření, nebo jak budete hodnotit například to, že váš největší člen, tedy Německo, se zase rozhodlo nevyužít tento fiskální eh, prostor, který má eh, v rámci paktu růstu a stability? Děkuji, pane Gigolde. Ta debata je naprosto zásadní. Já už jsem se zmiňoval o těch výrazných přebytcích které eurozóna jako celek má nebo vytváří. A proto by bylo dobře, lépe nastavit ten institucionální rámec, aby bylo možné reinvestovat tyto přebytky v eurozóně. proto musíme rozvíjet naši unii kapitálových trhů, musíme dokončit také bankovní unii. Bez těchto dvou, nazval bych to pilířem, i když pilíř je možná příliš silné slovo, bez těchto druhých pilířů se nám nemůže podařit výšit podíl soukromého kapitálu eh, v tom ekonomickém cyklu v ekonomice. I tak ale je potřeba říci, že je vhodné v této fázi, aby ty státy, které tyto přebytky mají, se zamysleli nad tím, jak by mohli přispět k rebalancování evropské ekonomiky. Vyjadřuje se to i prostřednictvím toho postupu při makroekonomické nerovnováze, kterou máme v Evropské unii. A musíme dbát na to, aby se nevytvářely další nerovnováhy nebo různé tlaky, které by byly neudržitelné každém z těchto eh, států, které eh, mají přebytky. Takže ano, je eh, potřeba jednat předběžně, předjímat ten výsledek, ale je také potřeba věnovat pozornost těm výhradám, které, nebo těm negativním dopadům, které by to mohlo mít. Děkuji. A ještě jedna otázka v rámci Catch the Eye. Robert Roland za nezřazené poslance. Máte jednu minutu, jednu minutu na otázku a minutu i na odpověď. Děkuji vám, pane Santano. Já jsem nedávno naštívil Institut pro výzkum doměnových otázek, kde hovořili o čtyřech různých pilířů konvergence nebo toho odlišování. Je to jednak ekonomický cyklus, konkurenceschopnost veřejné finance a měnová Eh, politika a u dvou těchto došlo ke zhoršení. Jednak je to ten eh, ekonomický cyklus, když se došlo ke konvergenci, ale v podstatě na téměř nulové úrovni. Potom u kompetence schopnosti došlo k prohlubování rozdílu, což se projevuje velmi zjevně v německé ekonomice, která má obrovský přebytek běžného účtu. Veřejné finance, jak všichni víme, tady ta situace je velmi rozdílná ve státech a u těch měnových agregátů. Teď se dostávám na úroveň malobchodu, ale v podstatě tady došlo také ke zvětšování rozdílu například u M3 nebo M0. Takže u těchto faktorů nedochází ke konvergenci. Vy jste říkal na úvod něco o tom německém návrhu, té, té velké dohody o tom systému pojištění vkladu. Myslíte si, že to bylo podníceno tou debatou v Německu, kde si postupně začínají uvědomovat, že podobně jako italské banky, i německé banky mají velké problémy. To je jedna otázka. Další otázka se týká procyklických politik a e, to, jak se jim vyhnout v případě recese. E, navrhujete, aby to dělala ECB, nebo aby se to dělalo na národní úrovni a jaké podněty byste měl pro ty eh, pro politiky. A potom celá ta otázka té nerovnováhy. A co dělat v případě, že nastane další recese? Víme, že ty nerovnováhy jsou eh, větší než ten kvantitativní uvolňování, které eh, tady probíhalo v posledních letech. Velmi často se to týká právě těch deficitů běžných účtů, které se přesouvají na ty mladší státy jak eh, vy rozumíte těmto cílům v oblasti kvantitativního uvolňování? Thank you, thank you. Děkuji, děkuji vám, pane Rolanda. Nejsem si jistý, že s, s vámi zcela souhlasím s vašimi názory, pohledem na konvergenci, divergenci v Evropě u těch tří dimenzí, o kterých jste se zmínil. V současné době zatím v rámci EDP nemáme žádnou zemi a MTO, ty, ty cíle, nebo teda ty střednědobé cíle plní největší počet zemí a i v podstatě, pokud jde o tu fiskální pozici, tak ten, ten rozpěl je tam v podstatě nejmenší od roku 95, kdy jsme začali eh, sbírat komparativní data z národních úrovní. Asi před dvěma lety, pokud jde o ten růst, vlastně všechny země rostly asi na úrovni 1,5 Souhlasím s tím, že tento trend je pomalý trend, že to nemůžeme brát za bernou minci, že musíme dělat institucionálně mnohem více a že i když se podíváme na Spojené státy, které jsou příkladem velké, stabilní hospodářské a měnové unie a vlastně tu fiskální a politickou unii rozmělňuje a dochází k, té k pomalé konvergenci v oblasti ekonomického zbližování. Tak když se na to podíváme, tak samozřejmě víme, že institucionální design naší hospodářské měnové studi- um, eh, unie musíme samozřejmě dokončit. Dál jsem tam některé záležitosti analýzy, které, ke kterým se zatím nebudu věnovat, ovšem procyklickým politikám a reakci tohoto typu, tomu se musíme vyhnout a musím, mm, postupovat na té institucionální stránce eurozóny, jinak ta konvergence prostě sama o sobě se nikdy nestane. Děkujeme, pane Senténu, děkujeme všem našim poslancům, poslankyním, tím končím dnešní jednání a v pondělí 2. prosince od 3 do 6.30 eh, se uvidíme opět a 3. 12. to je od 9 do 12.30 a poté 2.30 až 18.30 odpoledne ve stejný den se opět uvidíme. Děkuji vám.